So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, möchte ich. Vážené dámy a pánové, kolegové, kolegyně, zahajuji dnešní odpolední zasedání a velice stručně nyní k rozhodnutím koordinátoru. Naší zpravodajové jsou paní Lichtenberger po imunitu pana Spirose Danelise a dále pro Evropský program eh, týkající reportingu, finančního reportingu, tak to vezme pan Stojanov. A stanovisko k tabákové směrnici, to jsem dostal já. A další jsme dosud nejmenovali. Eh, toto se musí dohodnout mezi frakcemi, zatím je to odloženo. A všechny ostatní závěry vám sdělím písemně my jsme totiž začali o něco později, takže by nebylo dobré, kdybychom eh, to příliš eh, roztahovali, takže provedeme písemně. Nyní bod číslo 24 a to je zpráva pana Stojanova. Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално кратък, за да мога Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být maximálně stručný. abychom stihli probrat všechny body pořadu jednání. Řídícím výborem pro tento text je ECON, je to tedy rámec záchrany a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků. Je to výsostně závažné a důležité téma Um, Ekon se tomu nebo eh, zaznamenali jsme, k čemu došlo v uplynulých letech, celá, úpadek celé řady bankovních institucí, úvěrové instituce v problémech a samozřejmě, že to ovlivnilo situaci v Evropské unii i mimo a vyžádalo si to pomoc ze strany státu. Samozřejmě, že z toho důvodu i občané našich zemích si kladou otázku, proč by nyní tedy ta zátěž měla být kladena na daňové poplatníky za to, že někdo špatně vykonává svoji práci a že se tedy opět pomáhá nějaké další bankovní instituci nebo úvěrové instituci. Takže jak je záměr této směrnice? Měla by stanovit podmínky pro příslušné národní orgány, aby auditovala úvěrové instituce a zejména ty, které pracují přeshraničně. Tyto audity, pokud by došly k závěru, že daná instituce je ohrožena eh, možným úpadkem, tak by se přistoupilo k preventivním opatřením. A takováto instituce by pak eh, proběhla takovým záchranným opatřením pro střednictvím soukromých fondů. Před několika lety, když jsme tu hovořili o eh, schématu pro eh, vkladové záruky, tak tam jsem byl já zpravodaj a kolegové Ehm, mi kladli otázku, která se týkala tedy i prevence, jak by to bylo u takovýchto schémat eh, těch eh, záruk vkladu. A zda by se to zakládalo pouze eh, na tom přístupu ex post, je třeba opravdu ehm, vložit na prevenci, aby se e, ochránili prostředky daňových e, poplatníků, aby k takovýmto situacím předem nedošlo, protože oni nám pak e, budou říkat, proč jste něco neudělali předem a nechali jste to dojít tak daleko, kdy ty škody jsou vysoké. Takže stručně tedy toto je obsah návrhu komise, tedy pro návrh této směrnice. Myslím si, že je to dobře načasované. A v podstatě to ostatně odráží i pocity a myšlenky evropských občanů. A já a jsem si tedy přál, aby tento text možná byl obsažnější vzhledem k tomu, že je to důležité téma. Máme tu pozměvací návrhy, ty se týkají vesměs technických záležitostí, jako je například otázka důvěry daňových poplatníků ve finanční instituce, pak také ta myšlenka toho, zda je tedy nutné, aby zejména soukromé fondy pomáhaly k ozdravení bankovních institucí. Někdo si zase přeje vylepšení té finanční nebo jiné terminologie pojem insolventnost nebo hrozba um, insolventnosti a dalších pojmů. A pak je tu otázka aktu v přenesené v pravomoci. Máme tu k tomu několik pozměňovacích návrhů, zejména proto, že komise navrhuje to, aby byly vystaveny aktiv přenesené pravomoci takzvané sine die, ale myslím si, že toto by mělo být eh, umožněno pouze na dobu dvou let. Někdo další zase navrhuje například období pěti let. A samozřejmě jsou tu i určité lhuty, které se pak stahují na Evropský parlament. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je do 5. února a já bych byl velice rád, kdyby mi stínoví zpravodaj do konce příštího týdne dali vědět svůj názor, abych mohl příslušně odpovědět, zareagovat a zapracovat tedy nezbytné změny. A samozřejmě nebudu krást myšlenky nikoho, pokud si bude kdokoliv jiný přát eh, tam zapracovat eh, svůj návrh, tak je vítán. Děkuji vám. Děkuji. Komentáře? Žádné. Tak stá se, že eh, se shodujeme. Pro pozměňovací návrhy máte čas do 5. února. Takže takto jsme to odsouhlasili. A další bod je číslo 26 a to je zpráva paní Lichtenberger. A ah, že ona tady není. Takže k tomu se dostaneme později. A nyní moje zpráva. To je zprostředkování pojištění. Návrh zprávy máte k dispozici a e, je tady návrh na přepracování směrnice z roku 2002 a zejména jde o výkon zprostředkování e, pojištění. Smyslem je zlepšení situace. Já jsem předložil několik pozměňovacích návrhů které se týkají různých aspektů, jednak tedy dosah. Komise navrhuje rozšířit eh, působnost také na profesionální zpracování eh, zpracování škodních případů a úpravy. Já si myslím, že to skutečně není eh, vhodné, poněvadž zprostředkovatelé mají dělat jiné práce eh, navrhuji, aby se výjimky současné škrtly, kde z prostředkování kde zprostředkování významných pojistek jako na auto nebo na cestování nebo na zvířata, tak eh, tady je komise tedy navrhuje, aby se příslušné výjimky Eh, škrtli. Já si myslím, že to není dobře, protože eh, tady eh, se to zprostředkovává proto, že je to vždycky doplněk k nějakému jinému produktu nebo službě, která se prodává a já se domnívám, že tato nová úprava by situaci velmi zkomplikovala a myslím si, že také Cena tohoto pojištění je celkem eh, poměrně zanedbatelná ve srovnání s tou eh, vlastní službou, takže já opravdu nechápu, proč eh, komise jde tímto směrem. Dále komise zavádí Mm, informační povinnosti, zejména pokud se týče střetu zájmu. E, nevím, jestli to není přehnané, jestli by to nemátlo zákazníky a domnívám se, že je třeba to skorigovat a také jsem to tak navrhnul ve stanovisku výboru. A to tež se týká sdělování, zveřejňování konkrétních plateb zprostředkovatelům. Já si myslím, že z hlediska zákazníka toto není podstatné. Jeho zajímá pouze koncová cena a z jakých mezipoložek se tyto věci skládají. To, myslím, zase nemá tolik takový význam. Myslím si, že komise tady poněkud přestřelila své úsilí. Takže Eh, aniž by se a tady jde, tady jde také o pranířování osob, aniž by došlo k skutečně k prokázanému eh, těžkému provinění, takže to taky není dobře. A jinak téma delegovaných právních aktů eh, je jasné, že tento výbor není zrovna nakloněn těmto delegovaným aktům, neboť domníváme se, že toto tím se má zabývat eh, zákonodárce sám a jenom eh, v extrémních eh, případech je možné využít právě tady ten delegovaný akt. Čili toto je zhruba obsah mého návrhu. A nyní prosím, zda k tomu má někdo nějaký komentář. Paní Regner. Děkuji. Především chci poděkovat za stručné stanovisko, za toho shrnutí, kde jste ty nejdůležitější body velice jasně vyjádřil. S některými souhlasím, s jinými ne. Já myslím, že to není divu. Komise, jak jste řekl, výrazně rozšířila působnost tohoto předpisu, jak si navrhla zatím. A jde o transparentnost nákladů a provizí a jde tedy tím pádem o ochranu spotřebitelů. A domnívám se, že tyto cíle jsou docela dobře plněny tímto návrhem komise. Proto se domnívám, že toto rozšíření, to znamená také na přímý prodej a internetový prodej, je v pořádku a v podstatě to odpovídá dnešní době pokud se týče zveřejňování eh, provizí, tak to mě připadá jako deja to debatu jsme nedávno eh, absolvovali v případě MIFID 2. Přístupy mohou být různé, nicméně nesouhlasím s tím, že samotná branže eh, by kompletně přestala existovat. Já si myslím, že ne, že eh, samozřejmě, že je zajímavé pro spotřebitele vědět něco více o tom, jak to vypadá v pozadí s těmi provizemi a podobně. Čili já si myslím, že tím pádem mohou se více dozvědět o motivacích obchodníků. Pokud se týče těch delegovaných aktů, tady se naprosto zhoduje se zpravodajem, že skutečně jsme zákonodárci a e, tudíž, e, že bychom právě tyto delegované akty měli e, zredukovat na rozumnou míru. A možná ještě jeden nápad, který by se mohl snad zapracovat, a sice Eh, možná by bylo třeba ještě dále rozšířit eh, zabránění, zabraňování střetu zájmu a sice v otázce agent versus makléř, čili eh, aby dvojí oprávnění nebylo přípustné. No a závěrem k těm sankcím, sankcím to je důležité téma, zajímavé téma zejména pro právní výbor a my zde musíme dbát na přiměřenost. To samozřejmě ano, nicméně myslím si, že komise tady v celkově předložila návrh, který je víceméně rozumný, ačkoliv eh, v dalším debatě bude třeba to projednat ještě podrobněji. Nicméně myslím si, že skutečně je dobře, že se tady bude posouvat přiměřenost. Děkuji. Další komentáře nemáme, děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 7. únor v poledne. A myslím, že se ještě jednou dostaneme k diskusi a ke kompromisu. A nyní se vracíme k bodu 26. To je zpráva paní Lichtenbergerové umluvě o občanskoprávních aspektech. Děkuji vám. Měli jsme tady eh, požadavky, debaty, otázky a jde tedy o přeshraniční únosy dětí a o Hářskou konvenci. Čili to jde o něco, na čem se obsahově sodujeme. A myslíme si, že je ve všeobecném zájmu, pokud eh, určité státy, jak třeba Maroko nebo eh, Rusko, eh, pokud tedy máme eh, s nimi dohodu, která řešení těchto případů zjednoduší, tak ono, jsou to případy velmi těžké a s vysokým emočním Eh, nábojem, takže by bylo dobré, kdybychom je tedy zahrnuli, kdybychom je vzali mezi sebe. A samozřejmě jsou tady, jsou tady eh, kompetenční spory a ty jsou doloženy protichůdnými expertízami. Já osobně eh, nejsem proto, aby stávající právní předpisy nebyly nějakým způsobem tunelovány Myslím, že všichni jsme více-méně vítali Lisabonskou smlouvy, smlouvu a nyní se snažíme ji naopak oslabit, pokud se týče mezinárodních smluv. Domnívám se, že nemá smysl, aby tento právní spor se odehrával právě na tématu, kde je třeba najít co nejrychlejší řešení. Uvědomuji si, že v radě převládá názor, že pokud to členské země dělali až dosud, měli by v tom pokračovat. E, to možná nezní právě právnicky, ale v podstatě to je vyznění celého dokumentu. Já bych tedy opravdu naléhavě žádal radu, aby co nejrychleji bylo nalezeno řešení. Opravdu nemůžeme si zodpovědět, ne, nemohli bychom si zodpovědět to, kdybychom dopustili, aby právě eh, na tomto tématu se odehrával velký právní spor, který v podstatě, spor, který v podstatě je rozhodnutý a to už mnoho let. Jinak tedy Komise, která roli parlamentu v této oblasti také podporuje, tak eh, ta by asi chtěla eh, vyjasnit situaci z právního hlediska a tedy nevíme, jestli to má smysl. Prostě Eh, možná ten kompetenční spor by se měl odehrávat na jiném poli, ale ne právě na tomto. To by opravdu bylo dobré, neboť to eh, by prospělo právům dětí v tomto výboru. Děkuji. Rada, pan Polino Pereira a potom zástupkyně komise. Well, uh, many thanks for giving us the floor. Děkuji za slovo. Předsednictví bohužel se nemohlo dnešního zasedání zúčastnit, ale požádali sekretariat, abychom eh, tlumočili slova předsednictví v duchu spolupráce s Evropským parlamentem. Rádi bychom velice otevřeně s vámi jednali a Eh, uvedli, jak vypadá situace zcela objektivně a odpověděli na tyto velice důležité předložené návrhy. Jak víte, eh, umluva z Hágu z roku 1990 byla ratifikována všemi členskými státy Evropské unie. Je to eh, dvoustupňová procedura, kdy nová třetí země chce přistoupit k umluvě z roku 1980. A ta příslušná země tedy musí nejprve přistoupit k umluvě a potom již stávající účastnické strany musí každá jednotlivě souhlasit s přistoupením tohoto nového člena. E, na základě článku 218 a 801 smlouvy o fungování Evropské unie jsme dostali 8 návrhů a ona tady je v radě vyžadovaná jednomyslnost. Těch osm návrhů jsme důkladně proskoumali eh, v radě a mohu říci, že pracovní skupina pro občanskoprávní záležitosti všech osm návrhů projednala v únoru 2012, potom 16. března a znovu 18. září, to znamená několik měsíců po, po, po prvním projednání těchto návrhů. Během projednávání se zcela jasně objevilo, že tu jsou určité zásadní problémy k dosažení schody na těchto návrzích a po několika měsících zkoumání těchto návrhů bylo naprosto jasné, že se nelze jednomyslně na nich shodnout. A to taky znamená, že nebylo možné dosáhnout určitého, určité zralé dohody, tak aby rada mohla požádat parlament o stanovisko. A ještě poslední dvě poznámky. Za prvé je a bylo jasné, že během těch jednání ty všechny členské státy si přejí chránit děti na mezinárodní úrovni před nepříznivými eh, důsledky nezákonného únosu nebo zadržování. A také vyplývá z těch jednání, že řada členských států již nyní souhlasí se zapojením řady či třetích zemí ještě před podáním eh, tedy těch návrhů. Obecně to je tedy ten obecný kontext, ale pokud budete chtít nějaké techničtější odpovědi, tak jsem samozřejmě připraven zodpovědět vaše otázky, budete-li si to přát. Čili tak si nyní stojí ta situace v radě a zaznamenali jsme, že není šance na dosažení schody na příslušných návrzích. Děkuji. Danke. Dann jetzt die Kommission, dann habe ich Herrn Stojanov. Díky, paní, nyní komise a poté pan Stojanov. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu eh, Licht, paní Lichtenbergerové. Eh, komise sdílí eh, stanovisko parlamentu ohledně toho, že je potřeba, aby Evropská unie zaujala jednotné stanovisko k přistoupení třetích zemí k úmluvě o únosech dětí. Naše stanovisko musí být plně v souladu se smlouvami a to také v tom se shodujeme. Také jsme vzali na vědomí postup, lépe řečeno zablokovaný postup v radě a komise je toho názoru, nebo uvažuje o tom, že by tady se mělo zkontrolovat ta výlučná pravomoc Unie Eh, a že by tedy eh, podle článku 218 měla přehodnotit soudní dvůr. Tolik tedy k právní otázce vnější kompetence v této oblasti. Takže my, my nyní připravujeme rozhodnutí kolegia v tomto smyslu a jsme toho názoru, že členské státy nemají v této fázi právo jednostranně akceptovat nebo prohlašovat akceptování a nějakého takového návrhu, pokud tak učiní, tak my jako musíme garantovat platnost smluv, smluv a, a toto pro, projednat. A jinak samozřejmě ochrana dětí před únosy ze strany rodičů je také předmětem právní, teda eh, prostudování ze strany právní služby, eh, aby bylo nalezeno řešení. Tak, bych jen stojil. Děkuji eh, paní Stojanov a pod, pan Stojanov, poté paní Taj. To въпрос prosím изключително váže nás, имам... E, e, Děkuji, to je opravdu mimořádně důležité. Já pracuji zrovna na takovém případě, kdy došlo k únosu dítěte do Libie. Otec je Libiec a dítě má u sebe, jeho matka dítěte je bulharská občanka a rozsah této úmluvy by garantoval více ehm, práv, tedy rodičům. Někdy jsou ty děti rukojmými. Já, já vím, že to není, nebude asi velké překvapení, ale já to tedy podporuji. Já, ich möchte auch nur noch mal zum Ausdruck bringen, dass... Ano, já bych chtěla ještě jednou zopakovat, že je opravdu politování hodné, že kompetenční konflikt se tady odehrává na hřbetech našich dětí. Tady skutečně eh, opravdu je mm, poměrně nepřípustné, aby se eh, aby zde nebyla jasná právní linie, pokud se týče eh, právě dětí. A mě by skutečně zajímalo, kolik členských zemí zde se staví proti té úpravě, to mě zajímalo. Možná by bylo dobré, kdybychom se jmenovitě dozvěděli, které státy to jsou. A potom eh, bychom mohli možná ještě eh, trošku eh, zasáhnout, vést příslušné debaty, poněvadž zatím to nebylo tak úplně jasné. Ano, nevím, pane Pereiro, jestli tady eh, na to můžete odpovědět nebo ne, ale prosím, máte slovo. Well, I, uh... Já nemám jména konkrétních členských států. Myslím, že ani o to tak dalece nejde, protože vyplynulo z těch jednání na téma eh, kompetencí v oblasti vnějších vztahů, že v průběhu jednání v radě se objevilo, že pro Unii eh, je tady v této oblasti potenciální kompetence, o tom není pochybnosti z pohledu všech členských států, to znamená, že jaksi je možnost, aby v této oblasti byla kompetentní unie, ale současně není žádná právní povinnost se takovouto mm, eh, pravomocí zabývat. To taky vyplynulo v průběhu jednání. Takže my máme takový pocit, že to byla pozice řady členských států i služeb sekretariátu. A tolik tedy vám tady já sděluji. Děkuji. Danke, Frau Lichtenberger, bitte. Děkuji, paní Lichtenberger. Eh, právě ve světle eh, těch posledních slov, a děkuji za tuto informaci, eh, tady narůstá míra absurdity. Jestliže se tady hovoří o tom, že jde o potenciální kompetenci a že neexistuje žádné písemné Eh, žádný písemný příkaz, že to tak musí být, tak to je tedy skutečně ještě absurdnější. Já mohu říci, že mám k dispozici dopis z jedné členské země, instrukci poslancům, jak se k tomu mají stavět. A já z toho mám musí kuži, poněvadž jestliže Eh, musíme vzít na vědomí to, že eh, rada má kompetenci, ale nechce ji využívat a tím pádem eh, nechává to ve prázdno, aniž dojde k dokončení procesu, tak je jasné, že máme hodně případů z Maroka a také z Ruska. Tyto dvě země se podařilo s velkou námahou přesvědčit, že mají přistoupit ke konvenci, aby se zjednodušila řešení v těchto případech. A paní Tajn to řekla, že o to vlastně jde, že pokud to tak dlouho trvá, tak se to drama stupňuje z měsíce na měsíc. Čili skutečně to řešení by velice pomohlo. A jestliže ráda říká, že není schopna nalézt jednomyslnost a tím pádem je věc na několik let zablokovaná, tak je otázka, kdy to mohou dodělat, anebo eh, jestli tedy ta řešení prostě eh, napíšeme, že se vzdáváme toho, co nám dává Lisabonská smlouva jako kompetence. To nejde já skutečně, že bychom skutečně měli zjistit, které země to brzdí a zveřejnit tuto informaci, poněvadž já si myslím, že my jako parlament a komise nemůžeme eh, takto se nechat konfrontovat s touto politikou. Já si myslím, že zvláště v tomto případě je to obrovský problém. Jestliže rada není schopná se rozhodnout, protože pokročí vpřed. Pro mě existuje jedna kritická otázka, a sice zda existuje vůbec nějaká většinost, a pokud ano, tak většina, a pokud ano, tak od kdy. My, já nevím, možná tedy to vypadá, že budeme moci lidem, kteří se to týká, říci, že ještě dva roky musíte vydržet a pak to nějak bude Eh, zlepšit. Nicméně já si myslím, že ta argumentace je naprosto odstřižená od reality a je mi to opravdu líto. Jestliže eh, by rada eh, ne se snažila, nesnažila se pořád všechno držet pod pokličkou, tak to by pomohlo, poněvadž v podstatě nikdo by se neodvážil přiznat k tomu, že nehodlá řešit problém, který je v jeho kompetenci. To skutečně, to už poněkud bolí. Ano, já jsem eh, ráda a děkuji vám, že nám o tom podáváte zprávu. Samozřejmě vaše kompetence mají své meze, ale musím říci, že je to více než smutné, kdy právě na tomto tématu eh, se odehrává nesmyslný kompetenční spor. Děkuji, nemám další komentáře. Navrhuji, abychom toto téma probrali ještě na příštích koordinátorech a dovedu si představit, že bychom možná při další meziparlamentní konferenci, to znamená, kdy u nás budou národní parlamenty, eh, abychom to dali na program. Prostě bylo by to téma Hákské konference, a také prostě tento bod bychom dali na program. Musíme tedy najít vhodný okamžik, ale každopádně eh, na příštím zasedání koordinátorů bych chtěl, abychom to probrali. Jinak eh, budeme muset čekat na komisi a samozřejmě, když komise bude k soudu, tak se samozřejmě zapojíme také. Dobře. A to je konec tohoto bodu a dostáváme se k eh, hazardním hrám online. Eh, dziękuję bardzo. To pierwsza wymiana poglądów w hazardowych online. Eh, ja... To, to je první výměna názoru o hazardní hra. Víme, že jde o trh, který se velice rychle rozvíjí. milionů obrat eh, činí nějakých 13 miliard eur a eh, potenciálních spotřebitelů je to nějaký milion. To znamená, eh, obrovské množství evropských občanů má podíl na těch hazardních hrách a, a inovace. A jak víte, v této věci zatím nemá žádné právní úpravy. To znamená, je možné, že by eh, mohlo dojít k nějaké specifikaci těch právních úprav. Samozřejmě, že každý členský stát eh, si to upravuje podle svého právního řádu, to znamená, nyní to máme co dočinění s 27 různými právními úpravami. V některých členských státech jsou online hazardní hry eh, nezákonné, v jiných je to zase do určité míry povinné. A pak se tu také střetáváme s otázkou státních monopolů, dále jsou tu další specifické monopoly na vydávání koncesy a podobně. Takže je tu velká škála toho, co můžeme očekávat od tohoto nově se rozvíjejícího odvětví. A v podstatě všechno toto e, čerpá z té stávající právní nejistoty. A my v tomto stanovisku chceme odpovídat na tu otázku, tedy do jaké míry se tyto online hazardní hry budou regulovat. A samozřejmě, že e, dnes nemáme možnost naprosto sjednotit toto všechno na e, úrovni nebo prostřednictvím práva společenství. To znamená, že bychom měli dojít alespoň tam, aby se tu vypracoval určitý regulační eh, rámec a aby tento, nebo ten rámec v užívaných členských státech byl v souladu s legislativou společenství. Tady se jedná o dvě takové základní otázky. V první řadě soulad s principem svobody poskytování služeb a za druhé je to svoboda podnikání a v souvislosti s tím pak to, to mé stanovisko se eh, bude zaměřovat nejvíce na tu jednoznačnost a na přehled těch právních úprav v jednotlivých členských států, abychom znali ty jednotlivé právní rámce a také to, zda jsou v souladu s legislativou společenství. To je ta zásadní otázka. My se totiž čím dál častěji střetáváme s tím, že e, justice je vykonávána i na té přeshraniční úrovni a právě velice často dochází k tomu, že ty firmy, které e, poskytují ty různé portály nebo provozují ty portály s hrami online, tak to působí přeshraničně a my musíme zajistit, aby toto bylo v souladu s legislativou společenství. Musíme si uvědomit, že je třeba přihlížet i právě na tyto aspekty. Pak je to další věc, to je zase administrativní spolupráce mezi členskými státy. A tady opravdu evropské instituce v tomto hrají roli koordinátora. Jsou tu určité úvahy o tom, že ten monitoring by měl být intenzivnější, že i ta spolupráce administrativních orgánů by měla být posílena, protože zase každý členský stát má ten kontrolní systém pro hry online jinak upravený. Některé ty členské státy ji vůbec nemusí ani mít, proto potřebujeme tu spolupráci i v této oblasti zesílit. A stejně tak asi budeme i přinuceni k tomu, abychom tedy postupovali intenzivněji, budeme se muset zabývat i otázkami, které se týkají archivování a pak výměny osobních údajů. To je zase věc, která se týká doplnění příslušné směrnice o uchovávání údajů a poskytování osobních údajů. Já tady budu vyvíjet eh, určitý tlak na to, abychom využili té dobré praxe a aby se tedy vytvořili dobře ty právní rámce pro jednoznačnost, pro certifikaci, pro normalizaci těchto certifikátů protože evropští občané velice eh, často eh, využívají nejrůznější mobilní zařízení eh, a tedy pracují nebo hrají na těch portálech pro hazardní hry online. A v podstatě je do toho zapojen na, pak i ta oblast trestního stíhání, protože samozřejmě hazardní hry jsou hodně napojeny i na tu negativní stránku, pak jsou tu záležitosti napojené zase na ochranu nezletilých a těch jiných zranitelných skupin, pak do toho spadá i oblast eh, vzdělávání a pak také oblast spolupráce exekutivních exekučních pardon, postupů, to znamená, jak například zamezit eh, přístup k některým stránkám na webu, které například nemají příslušné certifikáty a jsou nelegální. Stejně tak tedy bude zapotřebí posílit mechanismy pro zablokování. Pan komisař hovořil o tom, že asi 85 takto poskytovaných služeb nemá tu příslušnou licenci a neodpovídá plně řádnému systému. To znamená, je to opravdu velký kus práce před námi, i co se týče spolupráce mezi členskými státy. A myslím si, že i v tom kontextu jednotlivých členských států Evropské unie je nezbytné ochraňovat nezletilé mladistvé, řádně kontrolovat registraci a nejrůznější postupy pro ověřování věku. Toto bude opravdu nutné a můžeme to uskutečnit, pokud budeme dobře spolupracovat na úrovni eh, příslušných orgánů členských států, ale také prostřednictvím tedy i nezbytné diskuze na úrovni EU. A pak eh, další věc, kterou budu chtít uvést eh, v této zprávě, je otázka podvodu a praní špinavých peněz. Celý tento sektor hazardních her online je také napojen na určitý potenciální systém praní špinavých peněz. Proto tedy zřejmě budeme muset i tyto hazardní hry online zapracovat i do směrnice o nelegálních příjmech a o praní špinavých peněz. To znamená, to bude zase další doplňující věc, protože čím dál častěji k tomu dochází tak, že ty trestné činy, ke kterým dochází na přeshraniční úrovni, tak ty mají často co dočinění s organizovanou trestnou činností a toto je třeba také zohlednit. A pak ještě v rámci nové kompetence, která vyplývá z Lisabonské smlouvy, je tu jedna další věc a to je tedy otázka sportu, sportovních výsledků a sázek. um, už tu byly určité aféry, ve kterých eh, se hrávají určitou roli některé sportovní kluby nebo některé druhy sportovních činností. A pak může dojít eh, k situacím, eh, že nějaká, řekněme, mafiánská struktura se pak do určité míry angažuje v branži a korumpují to sportovní prostředí nebo sportovce. A zřejmě tady budeme požadovat, aby se mládež maximálně vyčlenila z něčeho takového, aby ta oblast mládežnického sportu byla vyloučena z těch sportovních sázek a také tedy budeme muset promyslet i to, vlastně, na které ty sportovní výsledky se bude moci sázet. Pak ještě tedy je tu věc, aby i členské státy mohly do určité míry sjednotit definici přestupku ve sportovní oblasti a příslušných sankcí. To zase prozatím bývá v kompetenci členských států ale pak dochází k porušování legislativy na evropské úrovni. A mohlo by se stát, že dokud tedy neexistuje nějaká jednotná sankce, nebo v podstatě ani neexistuje informace o tom, jaká sankce by proto mohla být uvalena, tak eh, to vede k problému. Trestní právo je tedy v moci členských států a ne eh, v moci společenství ale u tohoto typu přestupků nebo trestných činů by nás to možná mohlo oprávnit, abychom členským státům navrhli nějaké společné řešení. Toto je tedy víceméně obsah tohoto stanoviska a já si velice rád vyslechnu to, co mi k tomu budou chtít říci kolegové, abychom podpořili tu dobrou úpravu a správnou regulaci hazardních her online a aby se i toto odvětví mohlo řádně rozvíjet, ale zároveň si přejeme ochraňovat spotřebitele před negativními dopady a důsledky hazardních her. Děkuji. Dankeschön. Frau Lichtenberger, bitte. Na, Frau Taylor. Ja, herz. Děkuji, paní Lichtenberg. Pan zpravodaj to skutečně eh, dobře rozvedl. Já bych chtěla potrhnout několik eh, věcí. Máme v českých zemích velmi odlišnou situaci. V mnohých eh, donedávna existoval monopol na zadní hry, ale samozřejmě se to netýkalo eh, her online. A z toho vyplývaly zajímavé otázky. Zrušení monopolu Eh, dosud eh, není provedeno důkladně úplně všude. A z důvodu tedy údajné ochrany občanů a ochrany proti závislosti na hazardních hrách, tak eh, to tady vím, že existují naprosto Eh, rozdílné situace, takže sledovat celou situaci není snadné. Eh, v reálném světě je eh, to problém, protože já třeba sama bydlím v pohraničí a máme ve městečku kasíno a je u nás plno hrajících Italů a to tež je na východní hranici, na hranici se Švýcarskem, poněvadž tam jsou ty zákony také jiné. Německo a e, Rakousko mají podobné situace, takže mezi Rakouskem a Německem není e, moc velká hazardní turistika. Nicméně to je samozřejmě zneužívání a teď jde o to, aby bylo také stíhatelné. Hlavní hlavní eh, starostí pro mě je patologie, to znamená eh, závislost a eh, ruinování celých rodin. To je problematické. V reálném světě bývalé monopoly sice ne vždy přijímaly opatření od A do Z, ale v každém případě se alespoň snažili trošku o prevenci. To samozřejmě v virtuální světě je daleko obtížnější. A také jde o to, aby eh, děti, eh, aby to nepostihovalo děti, jenomže jak chcete online identifikovat dítě? Souvislost eh, s ochranou dat samozřejmě tady je, nicméně my se nacházíme v oblasti, o které byla řeč dopoledne, a to je e, stíhání. Samozřejmě, že to potom souvisí také e, s právní a soudní spoluprací a tak dále. Samozřejmě potíž je také to, že mnozí, e, mnohé portály s hazardními hrami existují mimo Evropskou unii a vyrovnat se s nimi je budoucí velká výzva. Já myslím, že ta zpráva je velmi důležitá, celé to téma je velmi důležité, ale myslím si, že eh, to bude mm, jedno z nejobtížnějších témat, pokud se týče nějak s tím naložit. My tedy můžeme říct ano, že veřejné hry, eh, hraní veřejně je tady zakázáno, stejně tak jako třeba kouření, ale ono to tedy moc nepomáhá a příliš to nepomůže. Jediná možnost snad do budoucna by byla taková, že tyto online hry eh, že by tedy byly mm, taky nějakým způsobem eh, omezovatelné, podobně jako reálné automaty. To by snad skutečně vedlo a protože pokud je to všechno anonymní, tak eh, samozřejmě eh, je tady opravdu eh, problém. Tady ty děti neuhlídáte tak jako u fyzických herních strojů, čili je to něco podobného jako uzavřené pokrové místnosti. Samozřejmě v posledním roce eh, jsme byli svědky velmi nápadném, nápadného vývoje v oblasti sportovních sázek v některých členských zemích, čili myslím si, že bychom eh, se měli nechat inspirovat eh, úspěšnými příklady z reálného světa a pokusit se je přenést do světa online, aniž bychom předem Eh, předem eh, zneplatňovali pravidla na ochranu osobnosti či dat. Také tady eh, existují takzvané fiktivní měny, které se potom jak si vyplácejí v reálných penězích a tady se opět nacházíme na jakési situaci, která se těžko postihuje. Paní Taylor. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové. Já bych především chtěla poděkovat eh, zpravodaj za mm, prezentaci tohoto stanoviska. Eh, jak tady zaznělo, je to odvětví, které se v posledních letech dramaticky rozšířilo a i v televizi je vidět reklamy, které povzbuzují k účasti na online hazardních hrách zájmy tohoto odvětví jsou velmi silné a, veš, a, a, a také je pozoruhadné množství reakcí, které e, přišly tedy na výzvu komise. Z odpovědí, které jsme dostali a po konzultacích s komisí vy patrné, e, že je třeba řešit e, ty klíčové priority na úrovni Evropské unie. Eh, hlavní výzvy spojené s hazardními hrami, eh, jak tady eh, už předřečníci říkali, je třeba především se věnovat více zranitelným lidem a problematice gamblerství a také problematika praní špinavých peněz, krádeží identity a podobně. co to všechno vyžaduje intenzivnění spolupráce mezi členskými zeměmi a pozorňování na rozdíl mezi eh, tedy zesílenou eh, spoluprácí a eh, evropskou úpravou je potřeba si vyměňovat osvědčené praxe a přijímat doporučení pro celou Evropu tak, abychom mohli čelit výzvám hazardních her online. Já velice se těším na spolupráci s panem Parisem a s paní Lichtenberger a těším se na jejich názory. Dankeschön. Das war ein erster Exchange of Views. Ich weiß Děkuji. Tolik tady první výměna názoru. Eh, ještě pan zpravodaj, jenom stručně Chtěl bych eh, poděkovat za eh, předložení všech těch důležitých otázek. Myslím, že je třeba regulovat tuto oblast eh, moudře, tak aby na jedné straně jsou to jakési jakoby sankce vůči společnému trhu, ale na druhé straně jde o ochranu spotřebitelů, zejména těch mladých. Zásadní by byla koordinace práce s členskými zeměmi. Dnes nemůžeme nalézt konsensus eh, na evropských regulacích, či myslím si, že to je proces, který budeme muset eh, monitorovat. Třeba Malta má velice liberální systém hazardních her online, ale eh, třeba francouzské, naopak tam je monopol, nebo také Finsko a Portugalsko, čili já myslím, že je třeba podporovat legální nabídky, jako je třeba v britském systému. Ale myslím si, že těch otázek je ještě mnohem více. A děkuji za tuto výměnu a těším se na spolupráci, neboť si myslím, že jde o z naší strany velice odpovědný přístup. Jde o to, abychom pracovali ve prospěch spotřebitelů. Čili to všechno je tady. Je třeba prostě takto k tomu přistupovat ke všemu, co se tady souvisí a nějak týká hazardu. Děkuji. Eh, dostaneme se k tomu v únoru. A nyní zpráva paní Tain, eh, která byla na návštěvě u Evropského soudního dvora v souvislosti s jejím návrhem. Při poslední návštěvě našeho výboru bylo to na začátku roku 2010 s panem eh, Kisem, mým asistentem. Navštívili jsme dva soudce soudu prvního stupně a potom předsedu soudního dvora pana Skurise, který Eh, skládal právní zkoušky v mém rodném Berlíně. A zaznamenali jsme, že pokud budeme chtít šetřit na dalších soudcích, ono to je zatím otevřené. My musíme brát v úvahu interní postupy o tribunálu a ta Eh, tematika dalších doplňujících soudců a interní reorganizace se zdá, že některé členské státy chtějí tyto dvě problematiky spojit, takže my nejprve budeme muset počkat, až jak se projeví ty ostatní reformy. A byli jsme v kontaktu eh, s předsednictvem rady, ptali jsme se, do jaké míry se hm, tato reorganizace osvědčila a zdá se, že ta interní opatření jsou pozitivně. Za rok 2012 už máme výsledky poprvé bylo vyřízeno více případů, 688 za rok, zatímco v minulosti to bylo 617 a e, celkový nápad 1308 snížil na 1277. Takže nebo počet otevřených případů. E, zdá se, že tyto postupy ještě mohou být e, optimalizované, o tom tedy na soudě hovořili otevřeně a zdá se, že těchto čísel dosáhnout lze. Spočívá, ten problém spočívá především v tom, že proto, aby bylo možné snížit zátěž, je třeba dbát na kvalitu rozhodnutí a, rozsudků, protože my ty soudy potřebujeme protože co se týče Unie a, a e, ochrany lidských práv, tak té práce bude přibývat a ještě větší zatížení soudu by znamenalo zhoršení kvality. E, pochopili jsme, že soudní dvůr se Eh, tedy nyní řídí novými eh, procesními postupy, s místopředsedou, s novým um, obsazením senátů, které vstoupily v platnost na podzim loňského roku, v tribu, na tribunálu vstoupí v platnost letos a bylo zcela jasně řečeno, nebo předseda Eh, soudního dvora eh, říkal, že v tom nevidí ulehčení práce. A úřad místo předsedy jemu vlastně nijak práci neulehčí, protože v rámci této funkce je třeba jak si dál vykonávat práci soudce, ne jako v Německu, takže se u nás v Německu vlastně mm, eh, se snižuje počet eh, případů, které eh, místo předseda musí řešit, zatímco tady ne. A v případě složení třeba Velkého senátu na úrovni tribunálu to taky nemá žádný vliv na tu zátěž, protože Velký senát se schází každé čtyři roky a, a v případě správního soudu eh, se tří až čtyřčlenými senáty je problém nestability s obsuzováním eh, těch míst soudců. Já jsem si to neuvědomila vlastně, že od roku 2008, a to je dost důležité, doposavať byly pouze pouze 6 týdnů bylo přítomno všech 27 soudců a kdy všechny tedy ty posty byly obsazené. To je naprosto neuvěřitelné. Do roku 2007 se pracovalo pouze s 25 soudci s tím, že někteří jsou třeba odvoláváni do funkcí ministrů nebo, nebo jiných eh, soudů a někdy se další kandidát hledá déle než rok. Členské státy si dávají na čas a prostě nenominují včas nové soudce. A když ještě vezmeme v úvahu celou problematiku trvání těch výběrových řízení spolu se, se složením přísahy a tak, tak to trvá tak dlouho, že je vlastně velmi špatná kontinuita v okamžiku, kdy dochází k výměně soudců. Taky nám říkali, že mandát soudce je 6 let a ten je v podstatě velmi krátký, protože eh, nejméně rok trvá, než se soudce zapracuje, spíš roka půl až dva roky. A poslední, ten šestý rok mandátu, už vlastně ti soudci nejsou plně k dispozici, protože nedostávají nové případy eh, vzhledem k tomu, že mají odejít. Čili když si to spočítáte, tak je to vlastně čtyřletý mandát a čtyři roky během nich jsou soudci jaksi plně využitelní a to je opravdu malý efekt a když k tomu ještě přidáme tu skutečnost, že členské státy jim většinou ten šestiletý mandát neprodlužují, takže opravdu tam z pravidla zůstávají jen těch šest let a z toho využitelní plně jsou jenom čtyři roky, tak by bylo opravdu optimální, kdyby zůstávali ve funkci aspoň dva, tři mandáty. Ale to je velmi citlivá otázka, takže to nemůžeme tak dalece ovlivňovat. A členské státy by měly se ale snažit aspoň, aby se trošku přemohly a ty mandáty prodloužily, nebo Eh, aspoň procedura přejmenování nových soudců by měla být urychlena. A to se zdá, že je kritérium, které je pro členské státy málo důležité, ale pro soud je to velmi důležité. Co se týče zeměpisného přerozdělení a brání v úvahu jednotlivých právních a kulturních tradic, tak se shodl tribunál se soudním dvorem v tom, že v tom problémy žádné nejsou a jmenování soudce z určitého členského státu je jaksi bezproblémové. To znamená, že mm, ten geografické kritérium tam nepředstavuje problém. Stávající úprava to pokrývá. Soud, eh, tedy tribunál, se pak vrátil ještě k jednomu bodu, který, myslím, byl už realizovaný, a sice to jmenování dodatečných soudců je opravdu naléhavé a rada ještě nerozhodla, ze kterých zemí mají být. Takže tribunál se vrátil eh, k návrhu, že by měli mít, dostat k dispozici aspoň nějaké pracovníky navíc. Kolegyně Volis o tom mluvila, my jsme o tom diskutovali, že soud potom tento návrh stáhnul a ze zprávy to bylo vyjmuté. Teď se to tedy vrací na stůl právě ze strany tribunálu. Ono to je těžko říct. Tribunál navrhoval 12, některé členské státy říkají 6 soudců navíc. Jestliže by tedy bylo jmenováno 6 soudců navíc, tak tribunál eh, na to říkal, že to je číslo, které je těžké za, jak si zahrnout do té soudní struktury, takže lepší by bylo, kdyby jich bylo aspoň devět, protože šest soudců navíc eh, jim moc nepomůže. Takže na to jsem taky poukazovala a navrhla jsem, abychom případně získali podporu ve výboru, že by soudci měli být jmenováni podle hodností, což se setkalo s pochopením nevím, jestli členské státy by mm, s tím souhlasily, taky pokud bychom postupovali podle vhodnosti, vhodnosti soudců, eh, podle článku 55 by potom eh, bylo možné jmenovat dva, tři soudce ze stejného členského státu kvůli jejich vhodnosti. Ale soud pro e, veřejnou službu je také obsazován podle vhodnosti. To znamená, jsou tam třeba dva nemečtí soudci, kteří v této oblasti mají praxe, a, e, ale jiné členské státy se tímto způsobem neřídily, protože říkají zase, že dva soudci z jednoho státu to není v pořádku a toho jednoho přeskočili mm, a pak soud zase říkal, že by měla být stanovená nějaká hranice, jestliže by mělo být devět soudců navíc, tak aby byly třeba čtyři z jednoho a pět z dalšího, to nelze mm, dost dobře prosadit, ale mohli bychom vycházet třeba z toho, že když členské státy dostanou takový určitý seznam na stůl, tak s tím prostě souhlasit nebudou a když, i kdyby ti soudci byli sebevhodnější, tak je přeskočí a dají přednost soudcům třeba z jiných členských států. A tribunál nám taky říkal, že by se chtěl vrátit k tomu původnímu přání, aby eh, se vydal spíš cestou odborných senátů, ale to se zase nesetkalo se souhlasem soudního dvora. Tam se tedy oba ty soudy neschodly. Pak jsme taky hovořili o odlišných názorech. Čtvrtého budeme mít slyšení na toto téma a jak tribunál, tak soudní eh, dvůr eh, jsou vlastně spíš pro ty, i když tribunál nás, aspoň mě, velmi přesvědčivě upozorňoval na to, že ve finále oni jsou čistě správní soud, takže v jejich případě nemá smysl zavádět eh, specializované Eh, senáty. A takže já vám předám zprávu k překladu a potom budeme moci o tomto hlasovat, jakož i o návrzích ze soudního dvora. Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně a navíc mě těší, že Eh, již jste na tom zdravotně dobře, jak ostatně jsme vám všichni přáli. Ta zpráva kolegyně Alexandry Tain, tak o té první části si myslím, že by měl s ní být obeznámeni nejen členové tady toho výboru, kteří známe dobře, ale členové všech vlád Evropské unie, protože je opravdu eh, příkladné a povzbuzující k tomu, aby věci byly vykonávány dobře a zejména v tak důležitém soudu, jako je tedy soudní dvůr. Navíc ještě k těm věcem, které jste řekla. Já jsem v roce 2006 tímto výborem byl u soudního dvora a u jedné věci jsem zaznamenal krok zpět, to znamená ta otázka obnovení dalšího mandátu. V roce 2006, když jsem tam byl v Lucemburku, tak většinou bylo běžné, že většinou soudci si zopakovali další mandát. A najednou nám Alexandre říká, prostřednictvím tohoto dokumentu. Ne, ne, že to není běžné, že je to spíš výjimkou. Takže si myslí, že v tomto smyslu tady ztrácíme určitou um, takovou rovnováhu, protože vlastně by se dala určitá kontinuita té práce tohoto důležitého soudu. Uh, takže je důležité, abychom o tom věděli nejen my, ale aby to věděli právě také vlády, aby to dostali písemně vlády všech členských států. Děkuji. Dankeschön. Keine weiteren Wortmeldungen. Děkuji. Nikdo se nehlásí do debaty, takže budeme postupovat, jak navrhla paní Tajn a uvidíme. No a teď Další bod, eh, to je společná debata eh, k obou dvěma zprávám Sejda Karima. My jsme tuto debatu nemohli dokončit v loňském roce z časových důvodů a teď to vypadá, že kompromisní návrh eh, bude k dispozici někdy v únoru a já si myslím, že tedy by to hlasování mohlo proběhnout v březnu. Paralelně se pracuje v radě a my snad do konce března budeme mít mandát pro jednání se radou a pak bude čas na trialog. E, myslím si, že tak by to mohlo vypadat, ale teď dám slovo panu Karimovi, aby nás stručně uvedl do hlavních eh, prvků této zprávy. Takže teď máme možnost eh, se o tom ještě jednou pobavit, ale nemáme moc času, poněvadž za 15 minut přijde pan ministr a toho musíme mm, nechat promluvit eh, přesně. Chairman, thank you. Pane předsedo, děkuji vám. Jak si asi pamatujete, když jsem naposledy představoval tuto věc na výboru, tak jsem hovořil poměrně ze široka a do hloubky jsem provedl prezentaci již tehdy. Takže nyní v podstatě budeme pokračovat tam, kde jsme přestali naposledy. Já tady pracuji na tom základě toho, že kolegové, kteří přispěli na minulém zasedání, když jsme o tom hovořili, tak tedy využili již své příležitosti. A pokud si eh, dobře pamatuji, tak tam ještě stále dva kolegové tehdy čekali na slovo, měli tehdy příležitost pohovořit a proto jsme to tedy odložili. A myslím si, že ti dva kolegové nejsou ani přítomní, pokud by tomu tak bylo, tak eh, ještě bychom mohli dát slovo dalším kolegům, kteří nepromluvili tehdy. Já budu eh, velice rád si vyslechnu i jejich připomínky, ale spíš bych také pohovořil o mém závěru, protože naposledy jsem neměl čas již eh, pohovořit o tom, co z toho vydedukuji. Myslím, že by bylo dobré, aby všichni tedy mohli přispět a v rámci tohoto ducha bych chtěl teda i e, vyzvat tady kolegy, kteří by ještě chtěli pohovořit, ať pohovoří a já bych pak učinil tady závěr. Pokud, pane předsedo, souhlasíte, pracoval bych tímto způsobem. E, souhlasím s tímto postupem, takže tady máme nejdříve kolegyni Tajn, poté pana kolegu Masipa a další. Já jsem sice mluvila minule, ale ve skupině liberální jsme mezi tím dospěli ke společnému společné pozici a s tím bych vás ráda seznámila. Především eh, část, eh, tedy odstavec 9, 2, tak tady si nepřejeme tu hranici, to zastřešení na 10% pokud se týče eh, dalších eh, seznamů, eh, to znamená zpřízněných a tak dále, tak to jsme změnili na dva seznamy a to jsou dovolené výkony a dále máme seznam zakázaný výkonu. a tady si myslíme, že to, co má být zakázáno, to musí být od samého začátku jasně stanoveno a nemůže to podléhat nějakým dalším výkladům a podobně. Dále eh, článek je eh, za, eh, tedy odmítáme, aby některé velké společnosti vůbec nemohly působit poradensky. Jsme pro rotaci a to nejpozději po 14 letech, přičemž nejpozději po sedmi letech musí být nový konkurs na poskytovatele a dále se zasazujeme o to, a to už jsem také řekla, aby eh, služby, které souvisí se s eh, kontrolou a podobné, aby se museli znovu eh, vypisovat a tady jsme navrhli hranici 30 a opět by měl příslušný eh, výbor, auditní výbor rozhodnout, kdy vypsat a kdy nevypsat nevypsat eh, nové výběrové řízení a toto je třeba zveřejnit a zdůvodnit. Dále téma, zda to má mít formu směrnice nebo nařízení, tak my si myslíme, že do nařízení by se, tam by se mělo ocitnout pouze to, o které služby se jedná, dále rotace a dále příslušné orgány. E, nicméně e, stanovení auditorů, interní kontrola kvality, e, přeskoumávací výbor a tak dále, to všechno už je možné nechat do směrnice, to znamená v tom nařízení toho nebude zas tak moc. No a pak eh, také příslušný, příslušným orgánem dozorovým měla být ESMA. Tolik tedy slučně. Děkuji, pan kolega Masy. Tak jen velice stručně, eh, kolegové, protože navíc můj eh, postoj k tomuto je za ta dlouhá leta již více než dobře známý. Nicméně ze včerejšího zasedání do dnešního odpoledního zasedání, co se stalo v, v mezidobí, já jsem si koupil noviny, jsou to španělské noviny, které si čtu tady v parlamentu a našel jsem něco, na co bych tedy rád chtěl poukázat před kolegy našeho výboru Jury. Vy si to samozřejmě můžete prohlédnout v kiosku, můžete si tam koupit ty noviny. Jedná se vlastně o obrázek, je to takový vtip a já vám to prostřednictvím Twitteru nebo mailem můžu i přeposlat. Je to vlastně nejlepší humorista z mé země a v dnešním eh, deníku El País je tam vlastně vyobrazen jeden auditor a je tam napsáno dvě a dvě je pět druhý auditor, tam zase píše dvě a dvě je pět. A třetí auditor, dvě a dvě je pět. Dámy a pánové, já chci upozornit na to, že auditorský svět se nachází eh, v opravdu špatné situaci a měl by, měl, tato image by měla být napravena, protože my bychom měli opravdu učinit něco, eh, co by umožnilo napravit tuto situaci. Přejeme si být opravdu pro pokrok, pro opravdovou kontrolu, řádnou kontrolu. O to tady prostě jde. Tak to je. Gut, ich kannte diese Rechenweise bisher nur aus der Quanten. No, tento, toto počítání znám zatím jenom z kvantové fyziky, no ale budeš. Mulțumesc. Um, aș vrea să mă refer la câteva aspecte. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád odkázal na několik aspektů, o kterých si myslím, že jsou důležité. Nebudu se opakovat, protože všichni víme, jaká je naše vzájemná pozice. A pan Masip nám vlastně neřekl nic tak úplně nového, už o tom víme. Nicméně jedna důležitá věc tedy je otázka směrnice nebo nařízení. Myslím si, že směrnice je lepším řešením než nařízení. A chtěl bych vědět, jak následně bude pokračovat diskuze na radě a zda budou mít tedy lepší odůvodnění. A to externí rotace společnosti, ta je důležitá. EPP si myslí, že e, rotace je lepším řešením, nicméně ve prospěch dosažení kompromisu mezi skupinami bych e, navrhl řešení prostřednictvím EPP, tedy jít cestou externí rotace plus e, celá řada určitých výjimek. nepřejeme si, aby tyto opatření měla negativní dopady. My příští týden předložíme naše návrhy a doufáme, že se budeme nacházet tak někde mezi, abychom si vysloužili podporu alespoň poloviny skupin v parlamentu. A v neposlední řadě pak ještě hodnocení dopadu, kterou provedlo speciální oddělení. E, tak doufáme, že toto také neskončí někde v odpadkovém koši. Přejeme si tu mít opravdu objektivní studie a neměli bychom jednoduše ignorovat výsledky těchto hodnocení, protože v podstatě tam můžeme tyto výsledky zapracovat. A pak ještě osobně hodnocení dopadu toho speciálního oddělení Evropského parlamentu by mohlo o, také hodně přispět k tomu, podobně jako ten článek v novinách. Ja, herzlichen Dank. Durch das parallele Stattfinden von Ausschüssen war ich... Ano, mm, já jsem tady tedy minule nemohla být eh, kvůli účasti na jednom výboru a chtěl bych tady vysvětlit eh, naši pozici. To je podobné jako v Ekonu. Pokud se týče nařízení či směrnice, tak my chceme spíše nařízení a také si přejeme blacklist. Eh, takových eh, služeb, které jsou eh, neauditní a tedy neměly by být dovoleny. A myslíme si, že tady totiž právě mají kořeny ty problémy, které v posledních eh, letech eh, eh, vedly k velice populární debatě. Přáli bychom si také horní hranici pro ty auditní služby, které se zde nenacházejí, protože tady se může fixlovat s deklaracemi. Pokud se týče rotaci a periody, tak také přejeme 14 let a to bez výjimek, poněvadž některé podniky si myslí, že mají mít neustále téhož auditora a také si myslíme, že eh, výběrové řízení by tedy mělo být někdy v poločase, to znamená někdy mezi pátým a osmým rokem, aby nedocházelo k přesadům. Dále si představujeme, že by měla být rotace také u vyššího managementu, aby tady nedošlo jaksi příliš přátelským vztahům. Co se týče doplňujícího reportingu, to tady také zasnělo, tak je samozřejmě také Eh, zveřejňovat postupy, to je, myslím, naprosto důležité a myslím si, že důležité je také to, aby detailní zprávy byly také přístupné a aby příslušné orgány měly přímý přístup k těmto dokumentům. A myslím si, že také eh, to, abyste nebylo propojení s management reportem, to je také důležité. Myslím, že to by mohlo mít eh, jakýsi pozitivní vedlejší efekt. Bylo by také dobré, kdyby eh, ta dnešní už eh, CSR, tedy sociální zodpovědnost, aby Toto zde bylo zahrnuto, to by znamenalo velký pokrok celé věci. Zásadně je také to, aby existovaly sankce. Aby tedy kontrolní orgány měly také účinné sankce, jinak se s nich nemusí nikdo nic dělat. Tady máme také za úkol pos, eh, uvažovat o implementačních eh, mechanismech. A to, co existuje v členských zemích, to je třeba eh, si udělat přehled. Pokud se týče ESMA, tak já myslím, že tam určitá role by měla být a i když si to možná nemyslí zpravodaj. Děkuji a nyní pan zpravodaj. Chairman, thank you. Um... Děkuji, pane předsedo. Ale s těmi hm, hm, podrobnostmi, které jste uvedl ohledně harmonogramu, já mohu opravdu plně potvrdit, co říkáte. Těším se na ehm, to, že hlasovat budeme v březnu a že rada bude schopna pracovat paralelně eh, na tom procesu, na kterém pracujeme teď, abychom znali jejich stanovisko do té doby a hned potom, abychom se mohli posunout k trialogu. Příští pracovní zasedání stínových zpravodajů je 21. 31. tohoto měsíce a já doufám, eh, že posun od minulé schůze to teď se hm, ještě zase promítne dál. Já vítám prohlášení eh, kolegy Alexandra Tajna, protože vlastně eh, klade na stůl um, určitou konzistentní pozici ALDE a to je velmi nápomocné, nicméně já tím ne, netvrdím, že plně se stotožňuji se stanoviskem ALDE, nicméně je dobré, že toto už je. Já jsem, já nenavrhuji, abychom vstoupili do všech jednotlivých detailů tady ve formátu celého výboru, a spíš bych si to nechal na schůzi stínových zpravodajů, protože tam si myslím, je právě to vhodné místo, kde bychom to měli probírat detailně. Jediný můj komentář se týká jedné zajímavé věci, které jsem si všimnul. My jsme měli jaksi intelektuálně zajímavou eh, diskusi kolem tady všech těch otázek na toto téma, ale v souvislosti s eh, rotací Eh, podle toho, odkud kolegové pocházejí a odkud já pocházím, tam se trošku liší ty stano, ta stanoviska. A hlavní argument proti rotaci je, že uvnitř Evropy my nemáme kulturu rotace mezi auditorskými firmami a to samotný pohyb vlastně bude vyvolávat problematiku důvěrnosti a, a tak, jestliže by měla firma měnit mm, auditory, ale v nedávné době, když došlo k mm, k tomu, že třeba eh, jedna firma opustila eh, velkou čtyřku a obrátila se na jinou auditorskou firmu, tak jak si je už tady začíná se objevovat určitá kulturní změna a částečně i na základě toho procesu, který my tady vedeme, ale taky na základě e, reality na trhu. A mm, mm, zřejmě už přichází pan ministr, ale já bych ve stručnosti e, panu Masepovi, svému milému kolegovi, chtěl říci, že dnešní noviny jsou zítřejší obal na rybu, ale Peťa. Ale to, co jste říkal, vyplývá z toho, že jste zodpovědný člen parlamentu a my opravdu musíme eh, garantovat, že dojde k posunu ku předu v, v, v jaksi v té, fakticky bez ohledu na to, co budou psát noviny v, jako vtipy. Karim, das würde ich als just in time. Děkuji, pane kolego Karime. Uzavřeli jsme to v pravý čas. Pan eh, eh ministr už je mezi námi, takže tento bod eh, zatím uzavřeme. Určitě ještě budou jednat mezi sebou spolu, eh, tedy zpravodajové. No a Nyní bod číslo 31 a já tedy vítám Richarda Brutna, ministra pro eh, zaměstnanost, podnikání a inovace v irské vládě a nyní je členem předsednictví. Dnes tedy nás navštěvuje eh, v souvislosti s druhou částí naší kompetencí a já bych mu i hned dával slovo a poté bude bezprostě následovat diskuse. Uh, uh, děkuji, pane předsedo, a také děkuji členům parlamentu. Je pro mě velkou poctou, že mohu být zde a představit eh, s vámi. Já jsem před několika lety měl tu příležitost předsedat radě, ale tehdy jsme ještě neměli ty společné pravomoci eh, sdílené s parlamentem, takže mě těší, že není mohu být tady a těším se na dobré pracovní vztahy s Evropským parlamentem. Já sám jsem byl přes 30 let členem parlamentu, takže si cením toho přispění, které pochází z vaší strany, proto abychom vybudovali úspěšnou unii. Od doby vstupu v platnosti Lisabonské eh, smlouvy samozřejmě pravomoci parlamentu byly rozšířeny, nyní máme spolurozhodování ve velké eh, míře legislativy. Nyní tedy tu máme kompletní proces spolurozhodování, který odpovídá řádnému demokratickému procesu a tímto jsou tedy zastupováni naši občané. A také to vede k tomu, že vytváříme eh, par- opravdové partnerství s národními partnery a proto tedy vše probíhá ne na evropské úrovni, ale i na národní úrovni. A je důležité tedy, aby i národní parlamenty hrály důležitou roli. Chtěl bych poděkovat dánskému a kyperskému uh, předsednictví za to, že přispělo i do našich společných diskuzí. Chtěl bych zmínit dvě hlavní oblasti k projednání. V první řadě oblast duchovního, eh, duševního vlastnictví a pak eh, právo společnosti. Duševní vlastnictví je velice důležité pro konkurenceschopnost moderního hospodářství. Eh, my se snažíme pokročit v celé řadě oblastí témat, například otázka autorských práv a obchodních značek. Oblast patentů, samozřejmě tady to je oblast, která je projednávána již po několik desítek let a celá řada předsednictví hodně hloubkově pracovala na tom, aby se došlo k úspěšnému závěru. Již kyperské předsednictví došlo ke třem důležitým zhodám e, věci patentu. Víte, že nařízení o evropském patentu a příslušných překladech bylo podepsáno e, v prosinci loňského roku a my bychom se rádi chopili e, této věci v místě, kde práce skončila a doufáme, že tedy se nám podaří zapracovat a pokročit vpřed. To, to by mělo umožnit evropskému průmyslu vyšší míru ochrany patentů a vše, aby bylo vytvářeno na evropské úrovni. Máme tu tedy balíček patentů a v podstatě bude odpovídat určitému mezinárodnímu podpisu. Naším záměrem je zajistit, aby tento podpis uh, si vysloužil veškerou mezinárodní eh, dohodu a přejeme si, aby toto bylo projednáno tedy na radě 19. února. Členské státy nyní připravují příslušné orgány, aby na národní úrovni došlo k dohodě ohledně tohoto podpisu. Pak je naplánována celá řada další práce pro to, abychom zajistili úspěšnou implementaci celého systému. Samozřejmě nepodceňujeme, že i tato ambiciozně naplánovaná práce má své velké výzvy. Je třeba zajistit, aby ten proces implementace byl řádně načasován. Dále velice důležitý um, cíl v rámci oblasti duševního vlastnictví je pak otázka autorských práv. Tady si přejeme, aby to bylo uh, řádně propracováno, aby to odpovídalo požadavkům jak podnikatelského světa, tak občanů. Samozřejmě digitální revoluce zásadně mění způsob, jak probíhá uh, podnikání a Veškerá legislativa by měla tedy odpovídat této změně. Musíme si ale také uvědomit, že je třeba zajistit, eh, že eh, tato autorská práva musí být tedy zachovávána a zároveň musíme povzbudit a podporovat eh, kreativitu v daném odvětví. Předsednictví naplánovalo na radě několik zasedání, kde se tedy budeme věnovat řízení eh, této tématiky. Ehm, máme tu směrnici, která se týká nejenom řízení a otázky transparentnosti, ale také navrhuje ehm, multiteritoriální licence a také využívání online. A velice rádi budeme tedy eh, v těchto diskuzích spolupracovat s parlamentem. Víme, že už k tomu dochází. Také vítám sdělení komise vydané 18. prosince, které se týká obsahu na jednotném digitálním trhu, což je vlastně doplňková záležitost od e, této směrnice o řízení autorských práv e, tento text komise počítá s strukturovaným dialogem všech aktérů a to by mělo probíhat vlastně v průběhu celého roku 2013 a prostřednictvím toho by pak mělo dojít k rychlým pokrokům. Je třeba také tedy učiní takový určitý inventář veškerých záležitostí v oblasti autorských práv, které povedou k vypracování řádného právního rámce. Je třeba, aby tedy i ten dialog s aktéry podpoří rozsáhlou debatu na toto téma obecně o digitálním jednotném trhu. Um, Dále by se tato věc měla objevit na zasedání Rady v květnu 2013. Otázka obchodních značek a vytvoření evropského systému. Tady záměrem je modernizovat systém na evropské úrovni, učinit jej eh, efektivní a konzistentní. Naším záměrem je zase na základě prezentace komise v této oblasti podpoříme na sledující diskuzi na radě a pokusíme se dosáhnout maximálního pokroku. Nyní podnikové právo. Balíček o auditu, ten jste právě projednávali, ten spočítá tedy, spočívá v návrhu na nařízení a na směrnici. V prosinci 2012 to bylo rozhodnuto na pracovní um, skupině rady. Toto je vlastně skupina uh, na úrovni expertů a snaží se tedy toto uvést, uh, toto téma do praxe. Je to, vystala to ale celá řada témat uh, a stále se ještě zabývají otázkou, co vše bude možné. Kyperské předsednictví se nepodařilo prosadit kompromis a proto tedy budeme muset ještě v jednání pokračovat předtím, než Rada bude moci schop, schválit obecný přístup. A já doufám, eh, že nám se podaří předložit kompromis předsednictví eh, v průběhu našeho předsednictví a že tedy budeme směřovat k obecnému přístupu. Zahájíme tedy jednání s vámi. Doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody v prvním čtení eh, v průběhu roku 2013. My si uvědomujeme a ceníme si i vaší práce ve výboru i v parlamentu a ceníme si i těch pozměňovacích návrhů, které jste vypracovali. Pak, eh, co se týče směrnici o účetnictví, tady bych chtěl eh, zdůraznit to, že evropské předsednictví, pardon, irské předsednictví eh, si uvědomuje, jak je to významný legislativní text. tady se týká tedy otázka zveřejňování určitých informací ehm, o daňových otázkách a umožňování těchto informací v daných zemích eh, občané by byli informováni o prostřednictvím určitého mechanismu, který by umožnili příslušné vlády. Ta směrnice je důležitá také proto, že vlastně povede k aktualizaci legislativy na evropské úrovni, povede k zjednodušování, k odstraňování administrativní zátěže, což je zase dobré pro malé a střední podniky. Rada se hodně zasloužila, stejně tak i parlament Kyperské předsednictví zrealizovalo celou řadu technických zasedání, proběhl také trialog, myslím, pane předsedo, že vy jste sám byl zpravodajem a e, ceníme si také práce stínových zpravodajů. Těm všem děkujeme za e, úsilí pokročit v této věci. Výsledkem nyní je, že můžeme říci, že se již dostatečně blížíme k dohodě v kapitole 9, co se týče e, Eh, reportingu zpráv jednotlivým vládám a eh, doufáme, že to povede tedy k dosažení eh, dohody a obecného kompromisu. Na posledním trialogu 18. prosince ehm, pokročila tato jednání a byly uzavřeny dal ostatní kapitoly a na, my si přejeme tedy vše úplně uzavřít. Toto je naše priorita. Ještě je třeba tedy projednat e, další e, návrhy na změny. Asi si to vyslouží e, tedy další zasedání a zřejmě ještě další dodatečný trialog. A doufáme, že se nám podaří dosáhnout dohody v prvním čtení ještě v průběhu našeho předsednictví irské předsednictví klade velký důraz tedy tomu, abychom podpořili na evropské úrovni růst a vytváření pracovních míst. A já vám opravdu děkuji za tuto příležitost a velice rád odpovím na vaše dotazy. Mne těžší spolupráce s vámi v tak důležitém období naší unie a doufáme, že tedy my, my konstruktivně přispějeme k vytvoření eh, těch nezbytných změn. Děkuji, pane ministře. A nyní otázky poslanců. Eh, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Eh, Děkuji, pane ministře, a já bych se chtěl zeptat jako stínový zpravodaj EPP k, ke zprávě o auditech, o které jste hovořil, která je naprosto klíčová a je tu mnoho pozměňovacích návrhů. Když jste převzali e, předsednictví, delegovali jste sekretariátu rady instrukci, že sekretariát by měl předložit návrh. A to vedlo k jakému si překopírování té původní, toho původního návrhu komise. A my jsme vkládali velké naděje ve vaše předsednictví a já se teď chci zeptat, jestli irské předsednictví se chce osobně angažovat do vypracování nového kompromisního návrhu jeden takový významný aspekt takového návrhu, Jan, vy myslím, mi můžete odpovědět hned, ale jde o to, jestli podle vašeho názoru Rada a irské předsednictví směřují k navržení směrnice nebo nařízení. V tuto chvíli máme směrnici, ale komise také navrhla nařízení, které by zahrnovalo hlavní základní aspekty toho návrhu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji za vaši otázku. Pozice je taková, že rada ještě není zcela rozhodnutá, jakým směrem se vydá, jestli to tedy bude eh, směrnice nebo nařízení, nebo oboje. A je to téma, které je jaksi problematické. My bychom si přáli, aby byla ta pozice nějak vyjasněna, eh, v, jak jsem uvedl ve svých úvodním vystoupení, čili my nyní se snažíme dospět k nějakému kompromisnímu návrhu, ale v tuto chvíli my zastupujeme radu a e, snažíme se tedy lidi dát jaksi dohromady a, a nikoli tedy vyjádřit konkrétně irské stanovisko. Čili bude vytvořena pracovní skupina, která by měla pomoci členským zemím dosáhnout kompromisu v této oblasti. Dankeschön, Frau Wikström, bitte. Wikström. Thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za vaše vystoupení obecně a zvláště v oblasti práv duševního vlastnictví. Já bych chtěla položit otázku, která se týká ochranných známek, o které jste se zmínil a kde tedy očekáváme návrh od komise. Doufejme tedy během vašeho předsednictví, čím dřív, tím líp. Já opravdu velice doufám, že budete eh, toto téma eh, jak si považovat za prioritu, tak aby se posunulo ku předu protože jinak by bylo velice těžké dosáhnout dohody a uzavřít toto téma ještě v průběhu našeho mandátu. A my musíme um, ochranné známky považovat za vysice důležité pro zajištění růstu a prosperity Evropské unie i po krizi. Takže na to bych vás chtěla upozornit a, a jestli můžete říci, jestli nějakým způsobem chcete zdůraznit význam tohoto tématu, protože čím dřív to bude vyřešeno, tím lépe. Já chápu, že na tom pracuje pracovní skupina. Musíme Eh, dostat od komise eh, nějaký revidovaný návrh. Je to mezi našimi prioritami. Doufáme, že to nebude příliš problematické a že bude možno dosáhnout rychlého pokroku a budeme se snažit to maximálně usnadnit. Dankeschön, Frau Kollegin Thein, bitte. Děkuji, paní Tajn. Pane ministře, děkuji vám za podrobné vysvětlení. Řekl jste, že transparentnost ve směrnici o účetnictví je jednou z vašich priorit. Rozuměl jsem tomu správně, že uvažujete pouze o jediném dalším trialogu, jinak to budou pouze technické, eh, s, technická jednání. Já nevím, možná jsem tomu správně rozuměla možná o té transparentnostní směrnice jsme se nedostali úplně ke konci, ačkoliv jsme byli velice blízko za kyperského předsednictví, čili jak eh, myslíte, že to bude vypadat dále? No, perhaps I will say... Eh, já bych možná navrhl, že jak si, já mám pocit, že bylo dosaženo velikého pokroku v řadě oblastí. Určitě samozřejmě si přejete, aby ten pokrok ještě byl rychlejší, ale opravdu byl odvedený veliký kus práce a z pozice malých a středních podniků to taky před, představuje, schoda na této směrnici by byla velice užitečná na snížení administrativních nákladů a zátěže a mm, to tedy je tedy taky v zájmu všech a pokud se podaří, že bude víc než jeden, tak to my určitě se budeme snažit podpořit. Gut, ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Tadeus. Nikdo další? A ještě pan Tadeus Zvěvka a potom paní Lichtenberger. Děkuji vám, pane předsedo, pane ministře, děkuji za poskytnuté informace. Rád bych se zeptal na něco, co eh, nebude předmětem probíhající legislativní práce a to je hlavní úkol především parlamentu, ale také rady. Eh, jde o, co si, o velice úzce souvisí s budoucí legislativou a týká se to práv duševního vlastnictví. Dobře víme, že v měnícím se světě eh, práva eh, poněkud zaostává za technickým rozvojem, který pádí téměř kosmickou rychlostí. Také dobře víme, že se objevují hlasy, že práva duševního vlastnictví, včetně autorských, eh, chápaná historickým způsobem, si vyžadují nový přístup. A také je jasné, že to nedokážeme za pět minut, nebo je to velice rozsáhlé dosie a velmi komplikované dosie. Chtěl bych se zeptat pana ministra, zda by nebylo dobře, kdyby Eh, předsednictví neinicio, neiniciovalo takovou společnou, společnou debatu politiků, uživatelů, eh, vlastníků duševních práv a tak dále, prostě o tom, jak by hm, tato práva měla vypadat v nové digitální realitě. Děkuji vám, pane ministře. Well, I, I agree with Anne. Um, s tím souhlasím. Je to opravdu důležitá oblast. Vím, že komise uveřejnila dokument, který pokrývá celou řadu oblastí a iniciuje dialog e, za zúčastněných subjektů. E, z paměti se to týká, myslím, e, vědeckého výzkumu, štítí dat a celé řady oblastí, které jsou velmi důležité sami o sobě. A a je eh, užitečné znát názory eh, jednotlivých subjektů. Eh, co se týče autorských práv, to je problematika, která potřebuje jaksi být na Eh, pořadu eh, Dne eh, Evropské unie v rámci rady probíhají diskuze. Je to, myslím, oblast, kterou je těžké reformovat, je potřeba dosáhnout nebo zajistit vyváženost mezi uživateli a tvůrci v duševního vlastnictví a a v podstatě obě strany mají zájem na vytvoření právního rámce, který umožní eh, jaksi úspěšný eh, rozvoj Mm, e, digitální ekonomiky a podobně. Takže rozhodně je potřeba e, postupovat a komise přijala iniciativu s mm, organizováním diskuze nebo veřejné e, rozpravy zúčastněných subjektů. Je to téma složité, kontroverzní a je třeba vyvážit zájmy, ale ve finále myslím, že opravdu je tu vzájem, zájem na obou stranách posunout se ku předu jinak bychom eh, byli handicapováni eh, těmito problémy, mm, podobně jako řada mm, mm, hráčů na trhu, čili já rozumím vašemu zájmu a a eh, kolegové na ministerské úrovni na to budou také reagovat. Danke, Frau Lichtenberger, bitte. Děkuji, paní Lichtenberger. Srdečně děkuji, jenom bych se chtěla stručně zmínit o několika otázkách, které se týkají trademarku. Mám dojem, že v poslední době se otázka ochranných známek poněkud zneužívá a natahuje. Například eh, jedna německá firma si nechala eh, chránit eh, Eh, slovo Gristy, což je rakouský slang a naopak jedna rakouská firma eh, si nechala eh, patentovat slovo čist, což je zase německý slang. Já myslím, že to už zachází příliš daleko a já myslím, že tady tím se vlastně střílí celá ta otázka ochrany známek do vlastní nohy a stává se směšnou. Hmm pokud se týče otázka copyrightu, tak eh, já v této souvislosti zmíním eh, tu dohodu pro eh, nevidomé. Já si myslím, že copyright prostě bude muset nějaké takové ustanovení pro nevidomé a jinak postižené obsahovat, protože jejich přístup k těmto statkům je příliš komplikovaný kvůli komplikované legislativě jestliže chceme, aby zrakově postižení měli spravedlnost a férové zakázení, tak tady musíme skutečně učinit velký pokrok. A já se ptám, jestli opravdu jsme na to připraveni. To znamená, abychom to všecko nevázali na možná, řekněme, eh, komerčně dostupná řešení, poněvadž ti, který se to týká, potom eh, to nebudou schopni eh, jaksi eh, zvládnout. Pokud se týče patentů, já příliš nejsem nadšená tím řešením, jak asi víte. Chtěla bych jenom poukázat na jednu věc. Pokud bychom se vydali stejnou cestou jako u značek, to znamená, že budeme vytvářet hromady patentů, pak by se nakonec inovace, o tom, co je a co není inovace, o jejich osudu rozhodovalo před soudy, nikoli na trhu. Čili já myslím, že patentům bychom měli skutečně používat jenom jako odměn pro ty inovace, které si to opravdu zaslouží, a ne, aby to, že máme Evropský patentový úřad a ten vytrubuje do světa, hurá, teďka bude mít spoustu, spoustu patentů. Já myslím, že tak to nemůže vypadat ekonomická budoucnost Evropy, poněvadž takto mm, nám se zvyšují náklady a inovační schopnost se tím naopak zmenšuje. Pokud se týče směrnici k účetnictví, eh, měla bych velkou prozbu. My jsme o tom schůzovali už mnohokrát, mnohé jsme dosáhli a zbývá několik málo otázek. A tady bych prosila, abyste se na ně soustředili. To, jak jste hovořili o těch revenue streams, aby aby tady vzniklo jasné řešení a aby to byl opravdu nový krok v otázce reportingu. Tady jde také o to revizní klauzuly. Pokud se nepodaří eh, ty tři sektory, které byly odhlasovány pozitivně v právním výboru, to znamená finance, eh, telekomunikace a stavebnictví, Eh, takže pokud se to nepodaří, opravdu, opravdu se mě poněkud eh, nechce věřit motivaci členských zemí. Tady jde spíš o retoriku než o skutečné řešení. Já doufám, že se nám zde podaří dojít k řešení a bylo by třeba, aby rada se trošku přiblížila k parlamentu aby tady skončila blokační politika, i když já vím, že vy to sám nevyřešíte, určitě eh, tedy asi na vaši přesvědčovací schopnost. Děkuji paní Lichtenbergové za velice zajímavé otázky. A co se týče toho návrhu o ochranných známkách, tady si myslím, že komise představí své návrhy na revizi již na jaře 2013 a Určitě vy vyčkáváte na tento návrh komise, aby se dále mohl vypracovat legislativní návrh a v tomto zase budeme spolupracovat s parlamentem. Pak k té otázce těch nevědomých. A jak jsem to pochopil, tady vyjednavatelé za EU se snaží eh, najít nějaké dobré řešení eh, do června tohoto roku. Mělo by k tomu dojít v Ženevě a doufám, že se podaří dosáhnout podstatného pokroku k patentům. A zase to je věc, na které budeme dále pracovat. Já chápu vaše obavy a určitě je to o mnohem více než jen o vytváření patentů. Tady se jedná o využívání těch příležitostí a toho potenciálu, které představují patenty. Ale už se rozhodně učinilo mnohé za těch posledních 20 let nebo i přes 20 let. A je důležité tady, aby vše dobře fungovalo a, a je důležité i vyslechnout to, čo, co si o tom myslí malé a střední podniky, zjednodušit tu otázku jazyku a podobně. Pak té směrnici o účetnictví, tady zase velice se těším na, práci, na spolupráci s parlamentem. Vím, že vy už jste učinili velký kus práce v této věci a doufám, že se nám podaří dosáhnout eh, dohody o některých kompromisních uh, Eh, záležitostech, jako ta revizní doložka a podobně. Tady zase spolupracujeme tedy s vámi a vím, že jste se na to podíleli i vy, váš pan předseda, ostatní členové výboru a doufám, že ta spolupráce bude pokračovat. Tam je noch Herr Masip, bitte. Pan Masip, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já už jsem dnes dopoledne vašemu kolegovi řekl a ostatně i minulý týden ve Štrasburku jsem to řekl vašemu premiérovi a e, že jsem vám maximálně nakloněn, protože já jsem byl poslancem v jedné menší oblasti v Asturii a Mám tady určité zkušenosti. Já jsem tady dnes odpoledne eh, ucítil takové pozitivní vibrace, ale ty pozitivní vibrace, ty nejsou způsobeny jenom takovou určitou naší nákloností k Irsku, ani protože je to po druhé, kdy předsedáte eh, v radě v této věci, ale také Hlavně proto, že hovoříte dobře, že hovoříte prakticky a opravdu vkládáte velké úsilí eh, do toho, co děláte. A také, že jste byli schopni ostatním členům v radě prosadit to, aby opravdu pokračovali v práci, aby se vyhnuli tomu, že jak jeden irský autor Samuel Beckett eh, řekl, že se tedy neustále na něco čeká, protože tady se vlastně nemůže čekat déle než 6 měsíců. V podstatě teď už je to jenom 5 a v podstatě za těch 5 měsíců se musí něco udělat. Takže v tomto smyslu si myslím, že vy byste opravdu měli uh, vyhnout tomu, co, o čem již hovořil velký Beckett, a měli pokročit hlavně v té tématice auditu. Vím, že máte málo času, ale vzhledem k tomu, že členové vlád už, navrh, už pracují na těch vašich návrzích, to znamená těch eh, deset let rotace plus další dva. Já vím, že se již zabýváte i příslušným dopadem tady toho všeho, tak já jakožto člen parlamentu a váš přítel vám říkám, pane předsedo, že další, ten dvou, další to dvouleté období pro sdílené auditorské práce by mohlo být um, nemuselo být zrovna dobré, mohlo by to vést k určité koncentraci na trhu pouze v určitém odvětví. Děkuji. Like to thank you very much for your, uh, Pane ministře, prosím, já děkuji za vaši podporu a za to, že oceňujete naše úsilí a další a e, náš spisovatel se také podobně vyjadřoval o tom, jak by měl probíhat chod věci. Takže doufám, že se nám pokračí dosáhnout opravdového pokroku a cením si vaší podpory a my se opravdu snažíme vložit maximální úsilí do naší práce. Děkuji, pane ministře, za to, že jste tu s námi strávil určitou dobu a myslím si, že všichni členové tohoto našeho výboru vašemu předsednictví přeji mnoho úspěchu, mnoho štěstí a doufáme, že tedy vaše předsednictví bude úspěšné nejen pro nás, ale pro celé naše společenství. A nyní tedy již nemáme další eh, mnohé práce na pořadu jednání. Máme tu bod číslo 32, to je téma subsidiarity. Máme tu takový dlouhý seznam, navíc pan Karim tu není, a ještě bod různé. Má někdo něco k bodu různé? Pokud ne, tak eh, mohu oznámit, že další schůze proběhne 20. února v 9 hodin a tímto uzavírám naše dnešní zasedání.